za malé spoždění. Eh, nejprve požádala o slovo komise. To eh, sice není na pořadu jednání a proto eh, to bude muset být velmi stručné, takže nebude rozprava o tom, co pan komisař Ren řekne. Prosím vás, dámy a pánové, posaďte se a utište se. Pane komisaři, máte slovo. Thank you. Thank you, president. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. Po dohodě s předsednictvím Evropského parlamentu a předsedou Evropské komise bych rád za komisi řekl následující sdělení, pokud jde o jednání, které se týká Řecka samozřejmě, i proto, abych vás informovala, zároveň abych požádala vaši podporu, pokud jde o další platbu, dohodu, pokud jde o tento finanční program, který budeme mít k dispozici v Řecku. Došlo na, na základě jednání trojky a řeckých úřadů k dohodě Dále to byla schůzka euroskupiny z úterý na středu. Ráno došlo k velikému pokroku ohledně této dohody o Řecku, i když definitivní jednání, definitivní výsledek zatím ještě není k dispozici. Euroskupina si je ovšem vědomá toho, že řecké orgány úspěšně realizovaly všechny ty akce a kroky, na kterých se dohodli s Evropskou unii a Mezinárodním měnovým fondem. Je to výsledek obrovského, rozsáhlého úsilí na straně Řecka. S ohledem na strukturální reformy došlo k velice důležitým rozhodnutím při vytvoření efektivnější, účinnější struktury výběru daní. To je zásadní, protože samozřejmě, že daňová zátěž a její férové e, sdílení není jenom otázkou zdravých veřejných financí, ale zároveň i sociální spravedlnosti. Proto bychom měli překonat ty mýty o tom, že nedošlo k žádnému pokroku na straně Řecka, protože tyto mýty nespravedlivým způsobem poškozují celou situaci. Vážení poslanci, poslankyně, Řecko opravdu plní. A myslím si, že pro evropské i světové partnery nastal čas, abychom i my splnili naši část dohody. to uh, A euroskupina i státy eurozóny se musí samozřejmě dohodnout na věrohodných opatřeních, tak aby došlo k udržení, k udržení zadlužení. Právě diskuze ve středu nás přiblížily k tomuto cíli. Tato opatření samozřejmě budou znamenat i možnost přeskumu eh, udržitelnosti dluhu, řeckého dluhu v následující letech. Samozřejmě to nevylučuje další rozhodnutí, potřebná rozhodnutí ve světle dalšího rozvoje, samozřejmě eh, v souladu s dalším plněním reformního programu v Řecku. Čili na závěr bych rád řekl následující věc. Doufám, že se všichni sejdeme v pondělí ve Um, v Bruselu opravdu s takovým konstruktivním postojem a že budeme, budeme schopni opravdu dosáhnout cílu, které jsme si stanovili. Zatím jsme ještě neodstránili všechny ty nejistoty, nemáme ten balíček zatím k dispozici, ten, který by navrátil důvěryhodnost a zároveň důvěru investorů v investice v Řecku. My ale stojíme na straně Řecka. Rád bych vás ujistil o tom, že my lidé, my spolupracovníci dělají vše, co je v našich silách a že Evropská komise udělá absolutní maximum pro to, abychom dosáhli této zásadní dohody, která je zásadní nejenom pro řecký lid, ale i pro evropskou ekonomiku. Děkuji. Vielen Dank, Herr Kommissar. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři Réne, vážení kolegové a kolegyně. Pan předseda mě požádal, abych jeho jménem učinil následující oznámení. Eh, příští neděli bude eh, Mezinárodní den násilí proti, eh, zabraňování násilí proti ženám, což je stále smutná každodenní realita v celém světě i v Evropské unii. Násilí na ženách nezná žádná národní kultura.